mnohokrát, eh, pane Mavrojanisi. Rozprava je tímto ukončena. Další zasedání se koná zítra ve čtvrtek 5. července od 9 do 14 hodin a pak do 17 hodin. Eh, Vše je zveřejněno a také to najdete na webových stránkách Evropského parlamentu. Všem kolegyně